Cominciamo, va. Cominciamo. Buonasera a tutti, cominciamo. Dobré odpoledne všem, začneme. Nejdříve máme bod 1 na pořadu jednání. Přijetí pořadu jednání. Jenom si ještě zkontrolujte hlasovací zařízení. Došlo ke změně. Po 15 přejdeme na 17 a 18, takže 16. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 3 2010. O té se bude hovořit po bodě 18. Eh, punto 2 l'approvazione del verbale di Bod číslo 2 na pořadu jednání, schválení zápisu ze schůze z 22. června. Dostali jste to 18. září e-mailem, dále schůze z 1. července, e-mail z 15 července a dále zápis z 12. až 13. července, který jste také obdrželi e-mailem. Pokud nemáte žádné námitky, považuji to za přijaté. Bod číslo 3. Požádal bych vás, abyste měli připraveny hlasovací karty, abychom mohli hlasovat. Jenom bych vám chtěl sdělit, že 29. až 30. Eh, září se měla konat mise do Maďarska, ta byla ale odložena. 5. října 2010 se bude konat návštěva účetního dvora. Dostali jste 20. září 2010 eh, pořad jednání pro tuto schůzi. Během schůze 7. září 2010 koordinátoři schválili návrh zpravodaje, aby se 26. Eh, října eh, konala výměna názoru se zástupci účetního dvora, komisí a s auditorskými orgány dolní sněmovny v Británii, stejně tak jako nizozemského parlamentu. Bude to 15. listopadu z tohoto důvodu, že na jiné datum celá řada, ne, celá řada účastníků nemůže přijet. A několik zaměstnanců se připojilo do našich řad, takže bych je chtěl uvítat. Doufám, že máte připravené hlasovací karty. Takže budeme postupně hlasovat 4, 5, 6, body o bodech 4, 5, 6, 7 a 8 na pořadu jednání. A začneme bodem 4 na pořadu jednání. Jedná se o institucionální dohodu o spolupráci v rozpočtových záležitostech. Máme zde pouze jedno hlasování o tomto návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Požádal, byl jsem požádán, abych posečkal, protože několik kolegů se vyndává karty. Takže počkáme minutku. facciamo forse con, con mano. Sì. Vabbè, cominciamo, facciamo una cosa. Facciamo per chi non ha la carta elettronica vota... Dobře, takže budeme postupovat následujícím způsobem. Ti, kteří nemají u sebe hlasovací kartu, budou hlasovat rukou, tedy zahajuji hlasování nyní, končím hlasování. 17 voti a favore, una astensione. 17 pro, jedno zdržení, takže přijato. Dále se dostáváme k dalšímu bodu. Vado? Ok. Passiamo adesso alla votazione del punto. Yes. Okay. Ähm, Pane předsedo, eh, musím rád vysvětlit své hlasování za sociální demokraty. Jde o pozměňovací návrh číslo dvě, který předložil kolega Balcitis. Eh, tento návrh jsme stáhli. Zítra dojde ke společnému hlasování k, s rozpočtovým výborem, jak všichni víme. Situace je v současné chvíli taková, že sociálně demokratická skupina v rozpočtovém výboru přijala názor, který neodpovídá současné situaci. Takže abychom zítra neměli nějaké rozpory, tak jsme ten pozměňovací návrh pana Balcety se stáhli. Děkuji kolegovi Balcetisovi za jeho podporu. Takže pozměňovací návrh 2 k odstavci 6, o tom se hlasovat nebude. Děkuji. Pokud už k tomu nikdo nic nemá, můžeme nyní přistoupit k bodu číslo 5. To je návrh opravného rozpočtu číslo 6 na rozpočtový rok 2010. Jde o různé oddíly. Oddíl 2 Evropská rada a rada, oddíl 3 komise a oddíl 10 Evropská služba pro vnější činnost. Nyní začneme s hlasováním. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 hlasů pro. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2 byl stažen a tím se dostáváme. Prosím, říkal jste něco? Ne. Dobře, takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16 hlasů pro, 2 hlasy proti a 5 poslanců se zdrželo. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku, tak jak bylo pozměněno. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, 1 hlas proti a jedno zdržení. Tím se nyní dostáváme k bodu číslo 6 pořadu jednání. Jde o stanovisko ke změně služebního řádu úředníků evropských společenství a pracovního řádu ostatních zaměstnanců těchto společenství. Slovo má zpravodajka, prosím. distratto. Prego, il relatore, onorevole Herzog. Prosím, máte slovo, paní Herzog. Thanks very much, Chairman. I'd like to say thank... Děkuji. Ráda bych poděkovala spolu zpravodajům a zdůraznila to, že zde máme tři hlavní záležitosti. Tři hlavní záležitosti, které se dotýkají této zprávy. Požádáme o rovné zacházení, velice transparentní procedury, požadavky pro všechny v tomto ohledu. A proto je pro nás důležité, aby disciplinární řízení opravdu odpovídalo evropským institucím. To jsou hlavní body mé zprávy. Další věc, o které bych se ráda zmínila, 11. a 12. ty bych stáhla. Doufám, že je to ještě pořád možné. A rovněž nevidím, proč bychom nemohli hlasovat unblock, takže pokud je to trošku možné, tak bych teda to upřednostnila. Jedenáctka a dvanáctka, ty bych stáhla. Dobře, tak nyní zahájíme hlasování. Nebudeme tedy hlasovat blokově, budeme hlasovat postupně, jinak by totiž došlo možná k potížím. Takže nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22 hlasů pro, 4 hlasy proti. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 hlasů pro, 4 hlasy proti jedno zdržení. Pozměňovací návrh číslo 3. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, 4 hlasy proti a jedno zdržení. Pozměňovací návrh 4, hlasujte. Konec hlasování. Přijato 25 hlasů pro a jedno zdržení. Pozměňovací návrh číslo 5, hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato. 25 hlasů pro, 2 hlasy proti. Pozměňovací návrh číslo 6. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro a jedno zdržení. Pozměňovací návrh číslo 7. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 3 hlasy proti. Pozměňovací návrh číslo 8. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 27 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 9. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro, 3 hlasy proti. Pozměňovací návrh číslo 10, hlasujte. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro, 1 hlas proti. Pozměňovací návrh 11, 12 byly staženy. 13 hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 27 hlasů pro. Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 25 hlasů pro, 2 hlasy proti. Bezva. Con la votazione del Nyní budeme pokračovat a budeme hlasovat o bodu číslo 7 pořadu jednání. To je postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném radou. oddíl 3 komise. Pokud k tomu nikdo nic nemá, tak začneme s hlasováním. I hned budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1. Hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto 15 hlasů proti, 12 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 2. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Zamítnuto 15 hlasy proti, 12 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 3. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 21 hlasů pro, 6 hlasů proti. Pozměňovací návrh číslo 4. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 22 hlasů pro, 5 hlasů proti. Pozměňovací návrh číslo 5. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 25 hlasů pro, 2 hlasy proti. Pozměňovací návrh číslo 6. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro, 1 hlas proti. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 25 proti a jedno zdržení. Nyní se tedy dostáváme k bodu číslo 8 pořadu jednání. Zde se jedná o udělení absolutoria za rok 2008 Evropská policejní akademie. Spravodajka paní Matie má slovo, prosím. Merci, Děkuji. Za slovo, pokud jde o šestku, tak to je um, ta záležitost, které už jsem hovořila, ráda bych poděkovala všem stěnovým zpravodajům, rovněž účetnímu dvoru, sekretariátu. Myslím si, že je to opravdu velice dobře načasovaná zpráva. Myslím si, že jsme pracovali velice tvrdě a že se nám povedlo dosáhnout dobrého kompromisu, proto bych ráda poděkovala opravdu všem za spolupráci. Grazie, procediamo quindi alla, mm, alla votazione. Dobře, nyní se tady dostáváme k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu jako celku. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Nebo ne? Tak moment. Un esponente in più del PPE che sta votando, quindi bisogna... EPP má o jeden hlas navíc. Dobře, takže zopakujeme hlasování. Hlasujte nyní. 26 hlasů pro, nikdo nebyl proti. Nyní se tedy dostáváme k hlasování o návrhu bod 2. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro jedno zdržení. Nyní se dostáváme k návrhu usnesení. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 27 hlasů pro. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Zamítnuto 15 hlasů proti, 12 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 3. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 27 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 4. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 25 hlasů pro. Thank um, amendment number... Pokud je o pětku, pane předsedo, my jsme pro, naše skupina, tak, jak to vypadá. Ovšem rádi bychom, aby to byl doplněk, nechceme nahradit ten originální text. Čili proto se ptám, zda bychom, zda pan Galer, Kakaky, zda by s tím souhlasili tímto způsobem. Pare che sono d'accordo dal cenno del viso, quindi possiamo procedere in conformità. Ano, zdá se, že všichni s tím souhlasí, všichni kývou hlavou, takže uděláme to tak, jak jste právě navrhl. Nyní se dostáváme k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 5. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 16 hlasů pro, 10 hlasů proti a jedno zdržení. Pozměňovací návrh číslo 6. Okay. My jsme chtěli, aby tam nebylo to jméno nového ředitele. To znamená, že předpokládáme, že nový ředitel, to, tam bychom to vynechali, a tak dále. Teda, mm, to znamená, že ta věta by pokračovala po tom vynechání. OK. Va bene, eh, allora procediamo alla votazione alla votazione, la votazione aperta. Del... Dobře, tak se dostáváme k hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro jedno zdržení. Pozměňovací návrh číslo 7, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 16 hlasů proti, 10 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 8. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro, 1 hlas proti. Pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 18 hlasů proti, 9 hlasů pro. Pozměňovací návrh číslo 11. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku v pozměněném znění. Hlasujte nyní. Konec hlasování. Přijato 26 hlasy. Dobře, tím jsme se dostali na závěr hlasování. Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno. A nyní se dostáváme k bodu číslo 9 pořadu jednání. Jde o výroční zprávu Evropského úřadu pro, rok proti, pro boj proti podvodům za rok 2010. Zprávu nám představí úřadující generální ředitel OLAFu Nikolas Ailet. A já ho zde srdečně vítám. Máte slovo, prosím. Vážený pane předsedo, a vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Během celého období, které pokrývá tato výroční zpráva o činnosti, sice během celého roku 2009, byl Olaf veden Francem Hermanem Brünnerem. Za jeho vedení Olaf dosáhl ve všech oblastech svého širokého mandátu, dosáhl velkých úspěchů. Já bych jen jmenoval několik příkladů. Jde o interní audity v institucích, analytická, analytické eh, audity v souvislosti s ostatními službami, koordinace alokací cla, eh, zmírnění Eh, pašování cigaret a to různými opatřeními, například uzavíráním dohod s největšími eh, výrobci. A dnes ráno jsem podepsal ještě jednu důležitou dohodu. Šlo také o intenzivní snahy v nových členských státech, ale také v kandidátských zemích, stejně jako v zemích, které jsou součástí evropské politiky sousedství. Olaf měl vedoucí roli v boji eh, proti podvodu v souvislosti s rozvojovými projekty a také v souvislosti se spoluprácí se spojenými národy a jinými mezinárodními organizacemi. Přímo také spolupracoval s třetími zeměmi a to hlavně v Africe. Způsob, kterým Olaf za posledních deset let pracoval za pana Brunera a jak se rozvinul, a jak také hájil a ochraňoval finanční zájmy Evropské unie, slouží jako příklad na mezinárodní úrovni. Nyní prosím přejdu do angličtiny. English. Pokud dovolíte, pane předsedo, budu hovořit anglicky a představím vám eh, desátou zprávu o činnosti OLAFu tím, že vám řeknu, eh, jaké aktivity OLAF prováděl v roce 2009. Abych tak řekl, rok 2009 byl obdobím konsolidace a pokračováním v našich aktivitách poté, co před deseti lety byl OLAF vytvořen. Objem informací, které jsme obdrželi, vzrostl z 802 ehm, informací před eh, rokem 2005 do, na 969 v roce 2009. Učinili jsme 740 rozhodnutí eh, minulý rok na základě těchto informací. Z těchto 740 rozhodnutí 220 vedlo k tomu, že byl otevřen případ, což je mírný nárůst ve srovnání s rokem 2008, kdy jsme otevřeli 20, 204 případů. Z těchto 148 případů, které byly otevřeny, jsme eh, eh, z těch 220 jsme eh, osobně provedli 148. Z těch 148, které jsme prováděli, otevřeli sami, 99 byly externí vyšetřování a 49 z nich bylo interních vyšetřování. Nyní pokud jde o jednotlivé sektory, které OLAF prošetřoval. Pokud jde o procentní zastoupení, 33% se týkalo evropských institucí a orgánů, 18% se týkalo zemědělství, 13% se týkalo vnější pomoci, 11% ostatních přímých výdajů. Jak víte, to, je, to jsou výdaje, která má pod kontrolou přímo komise. 10% se týkalo strukturálních fondů, 10% cel a strany příjmu a nakonec 5% se týkalo cigaret. Takže na konci roku 2009 jsme měli 369 aktivních vyšetřování OLAFu. 354 z nich bylo v EU a 15 bylo v kandidátských zemích. Výroční práva stručně popisuje některé tyto příklady v nejrůznějších odvětvích. A z právních eh, důvodů, jak asi víte, musíme být velice opatrní. A musíme být každý rok opatrnější, pokud jde o tu míru detailů, jaké poskytujeme, ale snažíme se co nejvíce vyhovět vašim požadavkům, eh, pokud jde také o vaše otázky. V roce 2009 jsme eh, pokryli 250 milionů eur, eh, což byl výsledek eh, následných eh, kroků, které jsme dotáhli do konce. Samozřejmě ta čísla se velice liší mezi jednotlivými roky, protože příležitostně máme velice vysoká čísla v některých letech. Například v roce 2009 jeden případ v oblasti zemědělství zahrnoval navrácení 113 milionů eur. Nyní se podívám na čtyři oblasti aktivit OLAFu, na které je třeba se co nejvíce soustředit, na které jsme se nejvíce soustředili v této zprávě. Za prvé, politika OLAFu je, se stále více soustředí na závažnější případy. A to samozřejmě není absolutní pravidlo. My nejsme úřad, který se soustředí jenom na ty nejzávažnější případy podvodu. My samozřejmě z dobrých důvodů se musíme zabývat také méně důležitými případy, ale pokud je to možné, snažíme se soustředit se na ty nejzávažnější případy. Dále jsme eh, zlepšili eh, operační postupy. Postupně jsme zavedli eh, politiku de minimis, tak aby OLAF mohl efektivněji využívat svých zdrojů a soustředit se na případy, které poskytují jasnou přidanou hodnotu. To zahrnuje přijetí indikativních eh, měnových eh, hranic pro zahájení a vyšetřování OLAFu. A pokud eh, zde není nějaká, nějaká, nějaký systémový podvod, potom jsou případy předávány jiným službám, jako je IDOC. My se domníváme, že tato strategie naprosto odpovídá politice nulové tolerance, kterou přijaly evropské instituce. Zavedli jsme nové následné kroky, tak abychom jasně zdůraznili, jaké jsou odpovědnosti OLAFu, dalších služeb komise a také členských států, pokud je o finanční následné kroky po vyšetřování našich příkladů. Rovněž jsme provedli eh, hodnocení finančních a ztrát, eh, kterým jsme zabránili díky našim krokům. Nový manuál OLAFu eh, poskytuje instrukce našim vyšetřovatelům. a Byl implementován na konci roku 2009. Byl to poslední oficiální dokument, který podepsal pan Brune. Ten eh, zahrnuje základní principy, kterými se řízí, řídí naše práce. Jedná se o právní stát, nestranost a presumci neviny. Soustředíme se především na základní práva jednotlivců. Na tomto místě bych chtěl poznamenat, že během a posledních osmi let, kdy jsem byl v, OVA, v OLAFu, eh, jsme se dostali ze situace, kdy naším hlavním cílem bylo eh, pokud možno spravedlivý v oblasti administrativy. Nyní se snažíme z praktických důvodů eh, ale respektovat celý právní postup. Naše postupy jsou mnohem přísnější, než bývaly dříve. Za druhé, jsme se více soustředili na prevenci podvodů a na schromažďování informací ve smyslu provádění analýz. Eh, společná strategie eh, předcházení podvodů byla eh, přijata. Implementovali jsme ji společně s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a s generálním ředitelstvím Regio. Cílem je především šířit informace o opatřeních a předcházení podvodu eh, mezi eh, generálním ředitelstvími komise a také v členských státech. Dále poskytujeme informace, poskytujeme analytickou eh, podporu na strategické, taktické i provozní úrovni, poskytujeme informace komisi, stejně tak jako členským státům. Cílem je opět šířit informovanost mezi zaměstnanci, kteří jsou odpovědní z finančního hlediska. Je třeba, aby věděli, jaké jsou modus operandi. Třetí oblastí, na kterou bych chtěl, pane předsedo, poukázat a ve které jsme byli obzvláště aktivní, byla oblast agentur Evropské unie. Nyní máme specifickou jednotku, tu už jsme měli několik let, která se soustředí na vyšetřování v agenturách. Jak váš výbor dobře ví, toto je velice riziková oblast, kde dochází ke špatné zprávě prostředků a kde může docházet k podvodům a korupci. Olaf identifikovala celou řadu problematických míst, především poté, co byly některé nové agentury vytvořeny. Tato rizika se nyní řídí prostřednictvím úzké spolupráce se zainteresovanými stranami. Nakonec e, bych chtěl hovořit o příjmové stránce o rozpočtu. E, my jsme o tom již hovořili dříve. Tato část je nesmírně důležitá. Diabolo 2 s společné celní operace, které jsme zorganizovali, e, sjednotili 45 různých členů a partnerství ASEM, které zahrnuje členské státy EU a e, celou řadu azijských zemí. Tato organizace se soustředí na bod proti padělání zboží. Tato spolupráce vedla k tomu, že bylo zadrženo více než 65 milionů cigaret a více než 300 a téměř 370 tisíc dalších e, padělaných výrobků. Olaf zde hraje klíčovou roli jako koordinátor. Vytvořili jsme Um, počítačovou platformu, která nám umožňuje vyměňovat si informace v reálném čase a také s ohledem na bezpečnost. Dochází zde k výměně informací mezi všemi účastníky díky eh, trvalým operacím naší kontrolní jednotky. Eh, moje kolegové by byli hrdí, kdyby vám je mohli představit. V současné době se hovoří o utahování opasků a z tohoto důvodu je tato věc důležitá, protože na ní jde celá velká část našeho provozního rozpočtu. Jedná se o platformu, která je téměř neviditelná, ale vede k ohromným výsledkům nejenom v členských státech, ale také ve třetích zemích, ve všech třetích zemích, které jsou ochotny zapojit se do této praxe. Často hovoříme také o mezinárodní spolupráci a já bych v tomto kontextu chtěl zdůraznit roli OLAFu v celé řadě mezinárodních organizací, které se soustředí na boj proti korupci a podvodu. Účastníme se celé řady projektů, máme klíčovou roli, pokud jde o boj proti podvodům a v zahraniční pomoci. Spolupracujeme především s AIDCO, Úřad pro spolupráci Europe Aid a také s ECO, s European Union Humanitarian Aid Office a s dalšími mezinárodními partnery. Na závěr mi dovolte tři body. Za prvé bych se chvá, s vámi chtěl podělit o mantru, o e, něco, co neustále opakuji e, ve chvíli, kdy e, vítám nové členy OLAFu. A to je, že my jsme přesvědčeni v OLAFu, že v evropských institucích není než, nic důležitějšího, než to, co děláme my. Ostatní politiky jsou možná populární. Měnová unie, jednotný trh a další obrovské projekty, které vedly k současné situaci. Ale my jsme službou, kterou já vedu tady jenom dočasně, ale my jsme službou, která chrání reputaci evropských institucí a my jsme si plně vědomi toho, jak je to důležité. A jsme si vědomi také té důvěry, která nám byla do rukou vložena. Za druhé, eh, nejsme imunní vůči otázkám, které eh, se stále více týkají eh, veřejného sektoru v Evropě. A je nutné šetřit a z tohoto důvodu je třeba soustředit se na konkrétní, konkrétní priority a reagovat na nebezpečí. Za třetí, naši zaměstnanci si jsou vědomi toho, že se svět mění a my vítáme jakékoliv výzvy. Je ale důležité zajistit, aby ten politický proces e, zeměny byl e, nezávislý a zároveň je nutné, abychom my zajistili, že budeme pracovat efektivně. Jsme velice rádi, že máme podporu Evropského parlamentu, především také vašeho výboru, který hraje velice důležitou roli ve spolupráci s námi. Vaše důvěra je pro nás nesmírně hodnotná. A, a po těchto slovech bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Mnohokrát děkujeme. Pan Balčidy se hlásí. Děkuji vám, pane předsedo. Máme radost, že aktivity OLAFu v roce 2010 byly mnohem efektivnější než dříve a že do těchto aktivit tedy respektive do rozpočtu Evropské unie se vrátilo více než 100 milionů eur, ale stále ještě ve členských státech máme mnoho potíží. Eh, jedním z problémů zůstává výměna údajů. Eh, v Litvě máme řadu institucí, které mají co dočinění s finančními delikty anebo s korupcí. Ale tyto instituce si mezi sebou velmi rády vyměňují údaje. Hmm. Možná, že jste toho názoru, že potřebujeme nějaký centralizovaný systém výměny údajů mezi členskými státy a OLAFem. A jedna instituce by se tedy měla starat a být zodpovědná za tu výměnu informací a údajů. Počet těch eh, proskoumaných případů až do konce roku 2009 poklesl z 65 na 45 Ptám se, co bychom měli podniknout k tomu, abychom docílili pokroku i v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Sondergaard. Eh, eh, eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám dotaz. Já mám dotaz ohledně konkrétních čísel u jednotlivých zemí, rovněž počty těch jednotlivých šetření případů, které byly zahájeny. Samozřejmě, že chápu všechny ty určité obavy, které zde byly vyjádřeny, pokud eh, některá země, řekněme, pokud tam nejsou žádné případy zahájeny, možná, že právě taková země se nezajímá o spolupráci s OLAFem, nechce, aby došlo například ve Finsku, v Dánsku k šetření. Nevím, osobně nevím, ale mohl by to být jeden z důvodů. Proto bych se nás zeptal, pokud došlo k nějakému hodnocení na základě vašich statistik, zda byste nám k těmto jednotlivým zemím mohl něco říci. To znamená, pokud tam jsou problémy. Jaké jsou to problémy z těch čísel? Bohužel nejsme schopni říci všechny informace, ta čísla to může opravdu znamenat mnoho různých případů, mnoho různých nebo různý stupeň závažnosti. Proto si myslím, že by bylo důležité nám říci nějaké blížší hodnocení. Děkujeme. Další kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Pane Ajlete, já bych ráda vyjádřila Olafu své uznání za práci, která stojí za tou zprávou. A ta zpráva je opravdu kvantovým skokem a rozdílem eh, s tou minulou zprávou. To možná kolegové, kteří to možná tak přesně nesledují, moc dobře nevědí, ale já jsem se touto zprávou zabývala celkem obsáhle a z toho důvodu si myslím, že zde bylo dosaženo pokroku, co se týče té zprávy. A moje první otázka je, zneklidňuje mě tato věc, byl proveden pokus zavést nové názvosloví abychom definovali nějakou, eh, nějaký podvod, to je dobrý pokus, ale máme zde také určitý pokus o statistické zpracování eh, podvodových kvót. Takže do jaké míry je v určité členské zemi podezření na podvod. A to je něco úplně nového a myslím, že je to eh, nástroj, který může pomoci, ale ta šedá zóna je velmi veliká. Takže já už tady vidím, když si to sečtu pro a proti tomu, co se objevuje v této zprávě, například spolehlivost těchto zpráv, Zpráva se zabývá tím, jestli s těmi údaje, které máme k dispozici, vůbec můžeme něco podniknout. Ale já už tam vlastně vidím nějaký pokus o relativizaci, to je v těch mínusech. Jde o špatné řízení a jde také v nejhorším případě o zvýšení kriminality. A to je bod, se kterým v žádném případě nemohu souhlasit. Mě by tedy zajímalo, koho vlastně eh, tato eh, nová myšlenka napadla, těch statistických údajů a nového zpracování. A druhá otázka. Je to zpráva komise. Olaf má samozřejmě také svou zprávu, ale toto je zpráva generálního sekretariátu. A mě by zajímalo nejen, kdo psal ty titulky, ale zajímalo by mě také, jak velký byl při vypracovávání této zprávy opravdový vliv Olafu, do jaké míry jste se pokoušeli tedy zhodnotit tady tu novinku, to zadávání těch údajů, které se týkají podvodů. A třetí otázka se týká toho výrazného zlepšení v oblasti zprávy a sice ohlašování podezřelých případů. Eh, v systému IMS jsme měli přibližně 50 uživatelů, to eh, se ukazuje v té zprávě a letos to číslo uživatelů stouplo na 800. Například v zemědělské oblasti se to podezření eh, těch podezřelých případů ohlášení zvýšilo o 43 a mě tady zajímá, jak si představujete budoucnost tohoto systému, jak ji hodnotíte a jak se pokoušíte tento systém prosadit, uplatnit v praxi. Já si myslím, že je velmi dobré, že tento systém existuje, protože čím více se tento systém prosadí u uživatelů, u místních orgánů, tím více můžeme doufat v potlačení podvodů a těch případů pochopila jsem například z vaší poznámky o nulové toleranci, že to tak je. Tak moje další otázka se týká takové temné kapitoly a sice eh, opětovného postupu. Ta informace o tom je tam skvěle vyložena a sice se tam hovoří o tom, že tento postup vůbec nefunguje. V zemědělské oblasti se 50 milionů eur vůbec nedá použít, jde tedy o, te, o ty prostředky, Jde o 1,6 miliard. A když se podíváme na tom, co se v roce 2009 znovu použilo, vychází nám z toho přibližně 10 znovu použití těch prostředků. Takže jaká opatření plánujete, abychom tyto částky zvýšili? No a další otázka se týká mé oblíbené členské země Itálie. Tam se ukázalo, že v roce 2004, za rok 2004, 60 těch eh, vůbec případů podvodných spadá na Itálii. Jaká opatření plánujete pro to, abychom úzce spolupracovali s Itálií? Když se také podíváme na ta čísla znovu použití finančních prostředků, vidíme, že i, i tam je na tom Itálie velmi špatně. Myslím si, že v této oblasti bychom měli tímto směrem pracovat a vypracovat nějaká opatření, která by nám pomohla. Děkujeme. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Několik krátkých otázek na pana Ajleta. Navážu na otázku paní Gresle, která se týká eh, té Itálie. Z toho, co jsem pochopil z, se zhrnutí zprávy, to je jediné, co jsem si zatím mohl přečíst, vidím další těžiště na Balkáně a v budoucnu také v západním Balkáně. A moje otázka je, uh, jaké těžiště v posledních 12 měsících kladl Olaf, nebo kam jej kladl, aby rozpoznal rizika na Balkáně a aby na ně reagoval. A druhá otázka. Když jde o mezinárodní spolupráci, zajímalo by mě, do jaké míry Olaf spolupracuje s Mezinárodní protikorupční akademií s, se sídlem ve Vídni a do jaké míry chce zapojit hostitelskou zemi, tedy Rakousko. Do jaké míry ho Rakousko podporuje. Třetí otázka. Jak probíhá spolupráce mezi OLAFem a dalšími orgány v trestním, činnými v trestním, trestním řízení v Evropské unii, myslím na Eurojust? Jak tato spolupráce bude v budoucnu vypadat? No a čtvrtá otázka. A jde o konkrétní čísla vyšetřovatelů, prošetřovatelů. V tom shrnutí je uvedeno konkrétní číslo těch investigators a mě tedy zajímá, jaké je to číslo, to konkrétní. Děkujeme. A nyní poprosíme dalšího kolegu a rovněž poprosíme našeho hosta odpověď. Děkujeme, děkujeme za slovo. To skutečně představuje širokou škálu různých témat, oblastí. Některé otázky byly velice konkrétní. Já se pokusím samozřejmě odpovědět podle nejlepšího svědomí a vědomí. Ovšem ty, u kterých se mi to nepovede, tak jistě kolegové ocení, že se jim později rovněž ozvu s, těmi, s těmi informacemi. Pokud jde o výměnu informací, samozřejmě, že zde je otázka spojená i s ochranou dat. To je zásadní záležitost. Jakmile nedojde k takové výměně informací a zjistíme, že ta informace měla být podána, tak ne, že by tomu bylo z důvodu toho, že nařízení o ochraně dat tomu zabránili, ale protože ten mechanismus nebyl dostatečně aplikován, protože tyto postupy na národní i evropské úrovni umožňuje tam, kde je to důležité a odůvodnitelné, výměn, tuto informaci nebo výměnu povolit na základě našich zkušeností se obvykle snažíme, abychom zlepšili spolupráci a ne zavádět nějaké nové metody či mechanismy. Dovolíte-li to ambiciozní doporučení, že bychom mohli mít Evropský centrální clearingový house pro tato údaje, to je podle mého názoru nesmírně politická situace, mm, politická záležitost, nejde o to, že by to bylo pouze kontroverzní, samozřejmě, že mě v mé práci by to ohromně pomohlo. Poslední otázka prvního kolegy. Měl bych, zda jsem to pochopil správně, tu otázku. Proč počet těchto jednotlivých případů mm, klesl v roce 2008 z těch 60 55 na 55 v roce 2009, i když ty trendy jsou obrácené. Odpověď zní, že si nejsme jistí, zda je to nějaká jednorázová záležitost, nebo zda skutečně k této změně trendu dochází. Momentálně bych tomu nepřikládal nějakou velikou důležitost. Je obtížné, je obtížné být opravdu nějak konkrétní s ohledem na to, že ten vývoj probíhá pouze poslední rok. První otázka druhého řečníka. Hmm, se kterými zeměmi, řekněme, je ta situace komplikovanější než s jinými? Já si myslím, že je jasné, že je jasné, že je zde mnoho různorodých problémů v jednotlivých zemích, mohou v tom hrát roli institucionální, historické, sociální, ekonomické, dokonce strukturální důvody. Ovšem, podle mého názoru je důležité uvědomit si, že pouze ten, ta situace, která u některých zemí znamená veliký počet případů, to ještě neznamená, že ta země představuje nějaký veliký problém. Znamená to, že vůči ostatním zemím samozřejmě by tam mohla být ta pozice jiná, ovšem zase to může rovněž naznačit velikou ochotu spolupracovat nebo počet, řekněme, propojených případů, když si uvedeme Bulharsko, to je fakt, protože zde máme mnoho případů, které jsou v podstatě stejného typu nebo dotýkají se stejného typu podvodů v různých zemích, nejenom v Bulharsku. Čili já osobně si nemyslím, že osobně bych měl pranýřovat jednotlivé členské země, jmenovat tady někoho. Ale samozřejmě, že je zde rovněž i otázka zlepšení fungování různých částí administrativy, justičních systémů v některých nových zemích. Ovšem, další otázka přichází i, se dotýká například i mm, starších zemí. Já například jsem občanem eh, rovněž jedné z nových zemí, pokud byste se zeptal mých sousedů, čili ta otázka je opravdu relativní, které země jsou nové, které země jsou staré. Čili je zde opravdu napříč spektrem, bychom v některých zemích chtěli zlepšit šetření, chtěli zlepšit um, ty procedury ohledně zjišťování podvodů. Samozřejmě, že jsou zde některé interní záležitosti, například v Belgii, v Lucemburku, protože zde jsou sídla těchto institucí do velké míry. To znamená, že k trestním případům zde rovněž dochází například ehm, některým těmto případům i v, eh, ve vztahu k jednotlivým institucím, čili ta situace je jiná. Podle čísel vidíte jasně, že s některými zeměmi spolupracujeme velice kvalitně, pokud mm, se podíváme na výdaje jednotlivých zemí, na počet obyvatel, to, že když říkáme, že mm, pokud se podíváme na Německo, tak ta čísla nejsou tak překvapující, to znamená například i ten rozpočet, který máme k dispozici. Dva z těch větších členských států, například já osobně jsem občanem jedné z těchto zemí, ta druhá země je sousední, sousední zemí. Eh, země, my tam máme mnohem mín těchto případů nebo nesrovnalostí, než bychom očekávali statisticky, řekněme. Já z toho nechci vyvozovat něco, zda to představuje problém, zásadní problém, či ne. Je to skutečnost, kterou musíme vzít v potaz. Podíváme-li se na statistiky. A nyní, pokud jde o otázky paní Gresslerové, já jsem nesmírně rád, že se zmínila o zlepšování struktury jednotlivých dokumentů, to je důležitá věc. Pokud jde o tu úroveň co to znamená, jaký je rozsah kterých podvodů, jaký je stupeň těchto podvodů, to je nesmírně obtížná otázka, my tam neuvádíme nějaké konkrétní číslo. Já jsem pracoval před pěti lety jako ředitel této oblasti vyšetřování, udělali jsme veliký kus práce, ovšem při, dospěli jsme k závěru, že v podstatě nejsme schopni přijít s takovým konkrétním číslem, pokud jde o nějaké předpoklady celkových podvodů. My víme, které případy byly identifikovány, které byly identifikovány jako možné podvody s ohledem na některé justiční, některá rozhodnutí, pokud nám teda členské země předkládají tyto zprávy o nesrovnalostech. Z toho jsme vycházeli ve vztahu k číslem, které vidíte v naší zprávě OLAFu, tam už je to podrobněji rozpracováno. Komise tradičně funguje tímto způsobem. My předložíme zítra takovou zprávu. Ovšem, to jsou, to jsou všechno data na základě informací, které nám poskytly členské státy. Zpráva komise, zpráva komise o podvodech na základě článku 3, 4, 5. Pokud vím, tak zítra budete s panem komisařem hovořit na toto téma, tak to jsme připravili eh, v do velké míry u nás na OLAFu, ale i DG pro rozpočet a jiné části naší organizace se tím zabývaly. Pokrývá to hodně odpovědností komise v této oblasti a je to založeno do velké míry na čísle, které poskytly členské státy. Standardní postupy, pokud jde o mm, rovněž zveřejňování na straně komise například, jsou tam pokryty. Zpráva o činnosti OLAFu, o které hovoříme dneska odpoledne, tu jsme připravili my, generální ředitelství, eh, generální ředitel, generální ředitel, a jeho odpovědnosti. Obvykle jsou to sice nezávislé aktivity, ovšem nemůžeme je zcela oddělit eh, od našich ostatních aktivit, protože jinak bychom nebyli schopni udělit tomu určitou hodnotu těmto informacím. Čili v tom vidím největší rozdíl mezi dvěmi, těmato dvěmi zprávami. Pokud jde o ty nesrovnalosti, ta čísla jsou ovlivňována i změnami definic jednotlivých pojmů, změna určitých postupů. My jsme tam změnili ty prahové hodnoty pro vykazování. Zároveň Máme systém IMS, který funguje ve všech členských státech, který sleduje nesrovnalosti. Tam je samozřejmě obtížné to nějak hodnotit na základě těch, těch čísel. Hlavní věc, kterou bych ovšem rád zmínil u toho navrácení těch prostředků, to není OLAF, který se tím zabývá, jsou to eh, určité, určitá oddělení, komise v jednotlivých členských státech. My ovšem na straně OLAFu Mm, pokud taková informace je k dispozici a mělo by dojít k navrácení, tak my se snažíme alespoň zjišťovat, zda k tomu skutečně došlo. Je to aktivita, která si vyžaduje veliký počet lidských zdrojů, energie, které bychom mohli využít jinde. Čili musíme postupovat opatrně v tomto ohledu, ovšem my nejsme odpovědní za to fyzické získávání zpět těchto finančních prostředků. Za to jsou odpovědné jiné jednotky, ovšem my poskytujeme ty základní informace, které jsou zapotřebí v tomto ohledu. No a nyní k Itálii. V podstatě je to takový virtuální kruh, který zde funguje z Itálii. Je to jednak spolupráce s Itálií je úžasná. V Itálii mají finanční policii, většina členských států nedisponuje tímto nástrojem. ale mají k dispozici opravdu rozsáhlé zdroje pro potírání podvodu i jiných závažných trestných činností, nesmírně aktivní justiční systém, soudnictví. My jsme v posledních letech opravdu vytvořili vynikající úroveň spolupráce v mnoha ohledech. Jistě jsou zde ještě zásadní problémy v některých oblastech, v některých sektorech, ovšem spíše bych se obával o situaci v těch zemích, kde takový kruh kde takový kruh neexistuje této spolupráce, kde spíše je takový, řekněme, začarovaný kruh, kde taková spolupráce neexistuje, kde nedochází k výměně našich spolupracovníků a ten počet jednotlivých případů není tak vysoký. Pokud jde o Balkán a západní Balkán, i tam probíhají některá šetření, to znamená v rámci předstupové situace. To, co je ovšem důležité v tomto ohledu, je školení. Školení, které poskytujeme, vzdělávání v Chorvatsku i v ostatních zemích západního Balkánu. My se snažíme využívat prostředky, které v tomto ohledu máme k dispozici. Využíváme mnoho našich zdrojů pro školení, pro návštěvy, přijímání návštěv z těchto zemí, tak aby všechny mechanismy předstupové byly etablovány a fungovaly dobře. To je jedna z oblastí, ve které bychom chtěli ještě udělat více. Mezinárodní protikorupční akademie v Lucemburku ta byla oficiálně již zahájila svou činnost, byla otevřena. Franc Bruno bohužel, bohužel nebyl schopen vidět celou tu situaci, protože to bylo vlastně jeho dítě a to mě osobně nesmírně líto, že nebyl, že už to neviděl. My jsme, ano, máme mnoho lidí i v té akademii ve Vídni, mm, asi už asi rok. Jeden z našich kolegů je zpátky v Bruselu. Já jsem byl nesmírně potěšen, když jsem obdržel dopis minulý týden od ministra pro zahraničí z Rakouska poděkování. Europol, Eurojust, spolupráce v tomto ohledu je nesmírně důležitá. Europol je mm, situace je v podstatě investigativní agentura, vyšetřovací agentura. Mají mnoho dovedností v tomto ohledu, schopností. My rovněž na naší straně máme tyto kapacity, čili tato spolupráce zde má dobré vyhlídky, zlepšuje se nový právní režim pro Europol by mohl umožnit právě její výměnu, takovou tu správnou výměnu informací, dát aktivní zapojení OLAFu do no, některých eh, aktivit, hodnocení na straně Europolu. Samozřejmě, že Europol pokrývá obrovskou škálu oblastí. My jsme spíše úzce zaměření ovšem například pašování cigaret nebo jiné formy pašování hypoteticky mohu, řekněme, ještě změnit um, financování teroristických aktivit, rozpočtu a tak dále. Čili to jsou oblasti, na kterých bychom mohli spolupracovat s Europolem. Jak jsem se o tom zmínil, to je samozřejmě hypotetický případ, na takovém zatím nepracujeme. Eurojust. Zde se těšíme na další možnosti spolupráce na základě Lisabonské smlouvy v tomto ohledu jsme byli schopni spolupracovat na několika případech s kolegy z Eurojustu, z Eurojustu poskytli nám mm, síť spolupracovníků, dovednosti a tak dále, schopnosti. Pokud je o počet těchto vyšetřovatelů, obvykle tak 130, ovšem to není jediná otázka s tím spojená protože to mm, samozřejmě není konečné číslo, musí tam být i podpůrní pracovníci pro zpracování informací, dále je to rozsáhlé mm, technologické možnosti, kde 85% jsou naše aplikace, technologické aplikace, mm, hodně z nich právě v té celní oblasti, dále je to operační, spravodajská jednotka, asi 12 lidí v této v direktoriátu C, nejsou to techničtí pracovníci, ale podporují vyšetřovatele v jejich práci. Opravdu málo generálních ředitelství má takové technické vymoženosti. Dále jsou to, mm, je to, jsou to soudní lékařství například, tyto možnosti, dále je to specializovaná jednotka, která se zabývá jinými trestními činnostmi. To já samozřejmě nechci zacházet do nějakých podrobností, ovšem asi 75% našich zdrojů se věnuje operačním eh, aktivitám v rámci naší operační činnosti, dále jsou to různé zodpovědnosti v jiných politikách. A to si myslím, pane předsedo, že by bylo z mé strany vše. Jsem si jistý, že jsem nepokr- nepokryl všechny dotazy, ovšem bude-li další příležitost, samozřejmě velice rád se toho ujmu. Děkujeme. Kolega. Slovo má pan Balcetis pane předsedo. Velmi pozorně jsem naslouchal. A získal jsem ten dojem, že jsme nepoložili dobré otázky, protože když vás pochválíme, hovoříte o tom, že je to věc členských států a když řekneme, že máme nějaký problém, dáte nám za pravdu. A řeknete, že jednotný systém ten problém nevyřeší. Když máme problém s definicí podvodu, Začnete zase hovořit o členských státech Evropské unie, ve kterých jsou zcela rozdílné definice podvodu. A když se podívám na zprávu, vidím tam, že v roce 2008 bylo prošetřeno 68 případů, ale vy na to řeknete, že je to naopak, že to číslo nebylo tak vysoké v roce 2008. Doufám, že v budoucnu budeme moci číst zprávu, které budeme lépe rozumět, která bude čitelnější. Děkuji. Grazie, onorevole Audi. Děkuji, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat pana ředitele, jestli by nám eh, mohl dát svůj názor na Chorvatsko. Protože Náš předseda chtěl poslat do Chorvatska delegaci, chtěl to dát na náš pracovní program, takže my budeme vydávat stanovisko k této kandidátské zemi. Mohl byste nám eh, poskytnout svůj názor na úroveň podvodů v této zemi? Já si myslím, že tam byl otevřen jenom jeden případ v roce 2009. Pokud se podíváme na belgické statistiky, máme zde vysokou úroveň podvodů a vy jste vysvětlil, proč je zde mnoho evropských institucí na belgickém území a to je jeden z důvodů. Ale já se domnívám, že eh, kvůli tomu je špatné prezentovat statistiky, protože jsou eh, zaujaté eh, kvůli tomu, že zde jsou instituce. Takže možná byste to mohl, mohl, mohl byste možná navrhnout to rozdělit, mít na jedné straně instituce a na druhé straně belgický stát jako takový. Já si myslím, že by pak bylo snadnější eh, srovnat eh, Belgii s ostatními zeměmi. Pan Deutsch. Děkuji, pane předsedo. Pane generální řediteli, já bych vám chtěl poděkovat za zprávu a za to, co jste řekl v úvohu, v úvodu. Na základě ehm, výměny názorů, která zde proběhla, mám dvě připomínky nebo dvě otázky. Nejdříve bych tady položil ty otázky. Čas od času, v podstatě každý rok, se ve zprávě dočteme o nových agenturách. Já bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Ve zprávě vypracované pro výbor Evropského parlamentu se zmiňují některé položky, ale kromě toho, co zmiňujete v této zprávě, eh, dostává komise ještě nějaký feedback, nějaký další feedback navíc? Protože tato situace je velice specifická. Generální ředitelství pro boj proti podvodům Evropské komise má určité připomínky eh, k agenturám, které sama komise vytvořila. A poukazuje se na to, že v těchto agenturách je zvýšené nebezpečí podvodu. A tyto připomínky poté, poté dostává Evropský parlament, ale zdá se, jak kdyby komise tyto eh, připomínky, které sama vydává, nebo tyto připomínky Olafu vůbec nebrala v potaz a to mi připadá trochu zvláštní. Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat, je následující. Zabýval se Olaf otázkou nebo možností toho, že by zahájil průzkum, časově omezený a nepříliš nákladný, ale určitý průzkum zabývající se různých možností definice podvodů a tím, jak nakládat s různými definicemi a také jak uvnitř Evropské unie identifikovat počet podvodů. Jaká je frekvence výskytu podvodů v Evropské unii? Je zde celá řada případů, na které poukážou úřady, ale je zde další řada případů, na které se nepřijde, aby bylo by dobré vědět, jaké je procento výskytu podvodů. Možná by bylo dobré zhodnotit efektivitu a těch statistik, které poskytují národní úřady pro boj proti podvodům. Já se domnívám, že je nutné, aby zde bylo možné údaje srovnávat, abychom věděli také o těch latentních případech podvodů. Já se také domnívám, že v následujících letech by se zpráva měla soustředit specificky na spolupráci mezi OLAFem a úřady členských států. Možná byste měl mít tabulku, kde bude každý členský stát zmíněn, kde budou zmíněny eh, jejich úřady a kde bychom se dozvěděli, jaká je spolupráce mezi OLAFem a s úřady ehm, pro boj proti podvodům eh, v Itálii, eh, v Rumunsku a v dalších zemích. A bylo by dobré mít takovou tabulku, aby to bylo přehledné. Je to něco, o čem zpráva nehovoří a já se domnívám, že je to velice důležitá věc. Neznamená to, že by evropská instituce nějakým způsobem dávala známky jednotlivým členským státům, ale OLAF by tak mohl ukázat, jaké zkušenosti má s jednotlivými členskými státy a s jejich úřady. Další poznámka, která může být možná trochu poetická, ale chtěl bych ji zmínit. Když hovoříme o podvodu, myslím si, že není žádný evropský občan, který by nevěděl, co v každodenním životě podvod znamená. Soukromá osoba, určitá společnost nebo instituce určitě vědí, pokud se dopouští podvodu. Domnívám se, že když se podíváme v této místnosti také na členy výboru KONT. Není zde asi nikdo, kdo by byl schopen úplně přesně chápat terminologii, která se používá při popisování práce OLAFu, protože tato terminologie je nesmírně složitá. A tak se domnívám, že nám zde uniká to zcela zásadní. Máme zde celou eh, řadu právních úprav, eh, které nám brání v tom, abychom eh, jednoduše chápali, co podvod znamená, abychom jednoduše definovali, co podvod znamená. A tak úřady bojující proti podvodům mají problém s tím chápat nebo definovat jasně, co znamená podvod. Měli bychom proto právní nařízení zjednodušit a především s ohledem na práci této nesmírně důležité instituce. Pan Ilet? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych odpověděl na to, co říkal pan Balčitis. Já se domnívám, že bychom možná mohli probrat vaše obavy bilaterálně, protože se obávám, že jsem vás asi nepochopil více, než vy jste pochopil mě a za to se omlouvám. Takže možná bychom to mohli probrat bilaterálně. K tomu, co říkal pan Ody, bych chtěl říci následující. Já si myslím, že my nejsme schopni zde zhodnotit úroveň podvodů v Chorvatsku. V současné době probíhá jenom jeden audit, ale jak víte, spolupracujeme s chorvatskými úřady, abychom zlepšili jejich administrativní schopnosti. Jste jeden z problémů, na které jsem přišel, to je v podstatě problém, který jsme viděli v některých nových členských státech a furt rovněž, ale i ve starších státech. To znamená, že jak se ta to vyšetřování sice proběhlo, ovšem soudnictví se poté nefunguje, jsou tam různé důvody, co znamená nebo vede k tomu, že justice není schopna přijít s nějakými konkrétními definitivními výsledky nebo konkrétní výsledky v tom smyslu, že by někdo byl odsouzen. Čili to je něco, co jsme viděli i v minulosti a ta poslední věc, kterou, bych, kterou jsem právě posílal chorvatským úřadům, je v tomto ohledu. To znamená, že by měli v oblasti soudnictví trošku přidat. Budete-li si přát, mohli bychom vám připravit takový briefing, než dojde k vaší misi do Chorvatska. To by mohlo pomoci, pokud budete chtít. Rovněž jsem si vědom a pocituji to podobně pokud jde o, o tu poznámku. O Belgii, ano, já mm, velice často rád vysvětluji to, proč teda ta čísla jsou tak vysoká. My v podstatě sami zdůrazňujeme tuto skutečnost, snažíme se poskytovat co možná nejvíc těchto mož, mm, čísel a tak dále. Já samozřejmě nechci, aby došlo k tomu, že by jsme se nějak zabývali Belgii z, z nějakého zavádějícího hlediska či důvodu. Já v rámci mých kapacit se snažím tuto situaci nějak regulovat a udělám vše proto v rámci mé kapacity, abych to objasnil. A pokud jde o další otázku, o tu otázku agentur, kterou položil kolegami, samozřejmě komisi se snažíme poskytovat užitečné informace v reálném čase o všech těch problémech, které jsme zjistili ve fungování agentur a hm, do velké míry jsme, to byli právě my, kteří jsme přispěli k řešení těchto problémů. Já osobně si myslím, že komise asi už nechce eh, zakládat nějaké další agentury, protože komise si je vědoma obtíží na straně managementu, jakmile etablujete takové malé orgány odborníků, tak tomu může dojít především, pokud je to někde vzdáleno od eh, hlavních sídel, institucí a najednou chcete, aby všechny tyto drobné úřady respektovali veškerá pravidla. Mm, my, někteří z nás eh, máme pod sebou veliký počet zaměstnanců, komise si je vědomá tohoto problému, proto nepřichází s eh, těmito návrhy. Často ovšem politická realita je taková, že ten svět agentur funguje dál a rozšiřuje se. A my se snažíme do těch politických procesů, preventivních procesů přisvět svou troškou do mlína i v této etapě. Ještě jedna záležitost ohledně agentur. Pokud jsou to nějaké drobné záležitosti na straně komise, to znamená, že by to nebyl, řekněme, nějaký podvod, ale nějaké, řekněme, špatné zacházení nebo mm, špatně provedený proces rekrutmentu, náboru. To by se dostalo do IDOKu v rámci komise, protože agentury nemají tuto možnost disciplinárního řízení ve většině případů. A my poté mm, by jsme s těmito agenturami mohli spolupracovat, když v tomto hledu například eh, to mezi komisi a námi nefunguje, například agenturám už poskytují občas odborníky, specialisty, který by mohli být nápomocní v managementu, čili my jsme si vědomi toho, že ta potřeba zde je i na straně politiky, na straně mm, operačních aktivit, se snažíme pomáhat agenturám. A nyní ty různé definice podvodu. Máme zde společnou definici podvodu, která je k dispozici v rámci nástrojů ochrany finančních zájmů evropských společenství, čili máme společný právní základ, definici, pokud jde o podvody ve vztahu k rozpočtu. Já vím, že je obtížné, mm, já vím, že Transparency International má jinou definici korupce, to znamená zneužití, z, zneužití vložené důvěry pro svůj vlastní prospěch. To jsou záležitosti, které podle mého názoru jsou dobré, je to rovněž kvalitní definice, ovšem my máme v rámci naší, naší legislativy naší společnou definici podvodů. Myslím si, že už jsem hovořil opravdu dlouze dneska odpoledne ohledně obtíží v oblasti měření, například z maďarštiny, tam to bylo jako latentní podvod tlumočeno. Já osobně bych to znamená taková ta základní úroveň podvodu. To je zajímavá otázka, ovšem zde bych mohl pouze nějak spekulovat, ty by, ta čísla by se poté mohla splnit, Ale co skutečně nechci, čili my to nejsme schopni měřit eh, pomocí dat, které máme k dispozici v evropském rozpočtu. My jsme se snažili, ovšem mm, nejsme schopni to dostatečně zpracovat. Jsme schopni přinést konkrétnější informace o konkrétních programech, konkrétních oblastech, kde vynakládáme prostředky, lepší informace, máme vlastně nesrovnalosti, než je tomu na straně podvodu. Statisticky se snažíme vytáhnout z toho všechny ty informace ohledně nesrovnalosti a to by nám poté mohlo, řekněme, indikovat určité statistické údaje ohledně tohoto podvodu. To je právě um, v článku 325 zakotveno. Možná pokud budeme mít nějakou možnost v jiném složení se sejít, hovořit o tom s odborníky, prodiskutovat to ještě, tak to by se mi líbilo. Pan Deutsch a jeho další bod. My se snažíme hovořit o spolupráci s členskými zeměmi v naší zprávě. Samozřejmě, že vím, že Nechcete, abychom měli takovou tu tabulku, kde bude pranířovat dobré, špatné státy, naopak dobré, mm, dobrá oddělení, nekvalitní a tak dále. To si myslím, že by nám skutečně neprošlo v reále, protože s těmito lidmi musíme spolupracovat. V tomto formátě by to nefungovalo. Já vím, že to nebyl návrh. Já bych to možná parafrázoval, udělat vše proto, abychom přišli s nějakou podrobnější Mm, analýzou či informací, která by šla tímto směrem. To znamená, že by nám poskytla více informací o spolupráci, o úrovni spolupráce s jednotlivými členskými státy, orgány, úřady, především tam, kde jsme zaznamenali pokrok. A zároveň poukázat je na ty nedostatky nebo ještě mezery. To je veliký kus, veliká oblast, které bychom se měli věnovat. Já skutečně nevím, do jaké míry bych mohl to doporučit dalšímu generálnímu řediteli, aby to zahrnul jako část výroční zprávy příští rok. Ovšem je to oblast, které se budeme věnovat. A to si myslím, pane předsedo, že z mé strany asi všechno. Grazie a lei. Se non ci sono altre, uh... Děkuji vám. Pokud nikdo nemá žádné otázky, tak se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. Je kontrola zjednodušených celních postupů pro dovozy účelná? Spravodajem je kolega Stas a nyní má slovo, prosím. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nevím, kolik z vás tuto zvláštní zprávu Evropského účetního dvora četlo, ale myslím si, že je možné říci, že účetní dvůr a jeho spolupracovníci odvedli opravdu skvělou práci. Je to práce, která nás uvádí do něčeho velmi důležitého. Jde totiž o zjednodušené celní postupy. Toto opatření je velmi důležité, které bylo přijato proto, aby byl usnadněn obchod. Současně také, aby bylo zaručeno, že obchodníci mohou celkem jednoduchým způsobem eh, uvádět do provozu zboží velmi jednoduchým způsobem a aby prošli celní kontrolou. V 70% případů je toto zjednodušené celní eh, řízení eh, opravdu už prováděno. Toto Eh, tento postup se opírá o důvěru. Myslím, že je to dobrý postup. S obchodníky je možné se ve velmi krátké době dohodnout, opíráme se zde o důvěru. Takže myslím, že je to velmi dobrá zásada, kterou postupujeme. Ale musíme si být také jisti, že dochází k průběžným kontrolám a že dohody, ke kterým dochází mezi úřady a obchodníky, jsou dodržovány. Musí tedy docházet k opravdu rozumné, důkladné kontrole, aby vše zůstalo ve svých kolejích. Jinak totiž vzniknou určité mezery a možnosti, aby mohly být předpisy obcházeny nebo překračovány. A to samozřejmě potom bude závažné pro vlastní prostředky Evropské unie. Před tímto vystoupením jsem měl dlouhý rozhovor s zaměstnanci ve Štrasburku, kteří jsou za tuto oblast odpovědní. Dostal jsem od nich 12 doporučení, tedy vypracoval jsem 12 doporučení, ve kterých jsem zohlednil to, co mi doporučovali tito pracovníci. Myslím si, že musíme zohlednit i jejich připomínky. Jsou to totiž lidé, kteří opravdu vědí, o co se jedná. Nyní, když začal hovořit pan Ailet, jsem měl krátký rozhovor se členy výboru, kteří jsou zodpovědní. Vypracoval jsem tedy následující doporučení. Už jsem řekl, že mám ze zprávy účetního dvora velkou radost. Druhá věc. Jde o klíčovou roli zjednodušeného celního řízení. Je mi ale velice líto, že podle účetního dvora to vypadá tak, že dochází ke znatelným zprávám. Ztrátám rozpočtu Evropské unie. Z rozhovoru, který jsem vedl se zástupci Evropské komise, jsem vyslechl, že i pro komisi je velmi obtížné přesně odhadnout, jak velká tato ztráta je. Jedná se tedy o ztrátu, která Evropské unii vzniká tím, že tato opatření nefungují anebo fungují špatně. Takže tady musíme být ještě obezřetní, musíme si to důkladně prohlédnout. Na třetí doporučení. Byl bych rád, kdyby komise do března 2011 tedy vlastně do udělení absolutoria. Zajistila, aby došlo ke zlepšenému rámci, který budeme užívat. Už máme přizpůsobený rámec, který můžeme používat, ale myslím, že by bylo skvělé, kdyby eh, komise zapracovala ty hlavní směry, které sama vypracovala a kdyby je ještě doplnila. Dále. Velký deficit je u členských států. Na nich stojí a padá vše, pokud nebudou členské státy spolupracovat, pokud příslušné orgány, tedy celní orgány členských států, nebudou spolupracovat, pokud členské státy nebudou provádět dostatečné kontroly, pokud nebudou uplatňovány odpovídající zákony anebo dohody, tak ten systém samozřejmě jako takový nemůže fungovat. A Někteří obchodníci budou doslova lákáni a vyzýváni k tomu, aby podváděli. Proto bych rád vyzval členské státy k tomu, aby správně uplatňovali stávající předpisy a aby také zajistili průběžné kontroly. Tak to je samozřejmě apel, který Směřuji na komisi. Komise by totiž měla dozorovat členské státy, měla by dohlížet na to, kde jsou deficity a kdo postupuje příliš laxně. Moje páté doporučení. Požaduji, aby byly prováděny důkladné kontroly. Již jsem zjistil, že komise s kontrolami již začala. V následujících měsících systematicky dojde, dojde tedy k systematickým návštěvám členských států a budou prováděny kontroly. Dnes již proběhla první kontrola a sice v Německu, pokud jsem správně pochopil, o co se jedná. Další kontrola proběhne v Holandsku a tak dále. Budou probíhat další kontroly. Myslím, že to je pozitivní krok. To je něco, Čím se může Evropská komise pochlubit a sice, že sama zahájila tyto aktivity ještě předtím, než jsme o tom hovořili my v našem výboru. Původně jsem říkal, že by komise měla poskytnout nějaký celkový přehled do konce roku 2011, ale pokud jsem to správně pochopil, do roku 2011 bude vlastně vše ukončeno. A i když to nebude ukončeno, myslím, že můžeme být úplně spokojení, protože možná, že budeme mít šest kontrol a po těchto šesti kontrolách dostaneme takovou nějakou průběžnou zprávu. V ní uvidíme, kde se něco nedaří, jak to přesně vypadá, v kterých členských státech jsou ještě deficity. A dále je zde výzva na členské státy, aby to vše brali vážně. 25 prostředků, které přijímají, si totiž mohou ponechat, aby lépe fungoval i jejich celní systém. Takže je vlastně v jejich, člen, eh, v jejich zájmu, aby ty prostředky používali správně. A dále vyzývám účetní tvor k tomu, abychom neměli jen tuto jednu souhrnou zprávu, ale abychom v tomto úsilí pokračovali společně. Abychom pokračovali a mohli v závěru vidět, co je ještě potřeba udělat, co je ještě možné udělat eh, ve zprávě účetního dvora, a to je moje doporučení číslo 8, se hovoří o specifickém kontrolním modelu Holandska. Hovoří se o tom, že je to skvělý systém, ale že zde máme problém s tím, že eh, tento systém teoreticky sice existuje, ale není zcela uplatňován ani v Holandsku. Pozitivní je, že už takový systém byl vymysle, vymyšlen a že si účetní dvůr myslí, že je to dobrý systém a dobrý způsob, kterým se má postupovat. Já bych nyní na tomto místě rád poprosil o to, abychom se zamysleli nad tím, jak by tento model mohl být funkčně uspořádán, jak by mohl být používán v ostatních členských státech. A doporučení číslo 9. Vyzývám komisi k tomu, aby se ještě důkladněji věnovala systému eh, toho eh, super zjednodušení. Je potřeba důkladně proskoumat, do jaké míry tady to eh, zneužití super zjednodušení do jaké míry probíhá. Eh, před absolutoriem bych měl dost, rád dostatek informací. Pokud je to možné, tak bych rád měl nějaká konkrétní čísla, protože postup superzjednodušení se mi zdá být systémem, který je velmi náchylný ke zneužití. Moje desáté doporučení v Belgii, Francii, Irsku, Švédsku a Spojeném království. Účetní dvůr zjistil, že řada oprávněných hospodářských subjektů nebyla schopno předložit odpovídající celní podklady. Myslím, že to bychom zkrátka neměli akceptovat. Pokud se přišlo na to, že v těchto zemích eh, k tomu dochází, měli bychom provádět v těchto zemích další kontroly. Zde tady jmenuji země, které byly jmenovány účetním dvorem, nemám před sebou žádná konkrétní čísla, ale myslím si, že v těchto zemích by měla komise provádět další kontroly. Proto, aby byl eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu lépe informován o tom, proč tomu tak je a jak bychom to mohli zlepšit. Je možné, že by i parlament mohl vyvíjet určitý tlak. Moje jedenácté doporučení, nebo vlastně zjištění, je následující. Myslím si, že máme ještě nedostatek koherentní sankční politiky. Každá dohoda, která sebou nenese sankce při porušení, to je slabá dohoda. Sankční systém musí být dostatečný, musí být do nějaké míry rozumný a musí být také ostrašující proto, aby členské státy byly nějakým způsobem přiměny k tomu, aby plnili své povinnosti. No a dále zde máme část, o které jsme ještě nehovořili, a to jsou obchodníci jako takový. Myslím si, že hospodářské subjekty mají také svou úlohu. Ano, je to výchovná úloha, doslova. Musíme jim totiž vysvětlit, jakou mají zodpovědnost. Musíme posílit jejich sebevědomí, a to tím směrem, že musíme vyjasnit, že je důležité držet se dohod, aby ten systém existoval a fungoval. Pokud k tomu nedojde, půjde o takovou, dojde k takové spirále a celé se to bude nadále oslabovat a zhoršovat. Celý systém bude ohrožen a uveden v nebezpečí. Takže to bylo moje dvanácté doporučení. Tato doporučení jsem tedy vypracoval v souvislosti s tou skvělou zprávou účetního dvora a doufám, že tato doporučení budou moci být podpořena. Děkuji. Děkuji. Nyní bychom rádi vyzvali pana Masanyho ke slovu. Prosím, máte slovo. Señor presidente, señor rapporteur. Vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji, vážení poslanci Evropského parlamentu, zástupci komise. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Bart Staesovi za připomínky a doporučení, které jsou obsaženy v jeho pracovním dokumentu eh, týkajícím se zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Je to zvláštní zpráva 1 2010, pokud jde o zjednodušené postupy pro dovoz. Na tomto místě bych chtěl také poděkovat a eh, celému mému týmu a všem, kteří se účastnili přípravě této zprávy za velice dobrou práci, kterou odvedli. Všiml jsem si, že výbor se zabí, eh, zajímá o prá, práci Evropského účetního dvora v této oblasti. Zároveň jsem si eh, všiml toho, eh, jaké věci, jaké nedostatky výbor zdůraznil v této zprávě. Lituje ale skutečnosti, že v posledních několika letech výbor pro rozpočtovou kontrolu se stejným způsobem nezabýval problémy, které identifikoval soud, dvůr, pokud jde o prohlášení o věrohodnosti s ohledem na příjmy EU. A je mi také líto, že výbor e, se vyhýbal tomu, aby proběhla slyšení tripartity e, s komisí a e, se dvorem s cílem dát komisi absolutorium. Já doufám, že výbor přehodnotí toto své stanovisko, protože se domnívám, že tyto schůze můžou být velice dobré. Zpráva o zjednodušených celních postupech je poslední eh, zprávou týkající se eh, celních postupů. V minulosti eh, Účetní dvůr se zabýval režimem celního skladování, závaznými celními informacemi, transitním režimem a tak dále. Audit zjednodušených celních postupů je významný a to je jasné. Přibližně 70 veškerého dovozu do EU v roce 2008 prošlo právě tímto režimem. Chtěl bych také zdůraznit, že v některých členských státech, kde jsme audit provedli, 93 veškerého dovozu prošlo právě zjednodušeným celným postupem. I když riskuje to, že eh, se budu opakovat, že už některé věci zpravodaj zmínil, ale chtěl bych zdůraznil některé aspekty, o kterých si účetní dvůr domnívá, že jsou důležité, pokud chceme zlepšit současné fungování zjednodušeného celního postupu. Cílem je, aby jsme zajistili, že tradiční vlastní zdroje, jsou, aby byly řádným způsobem vybírány a aby byly plněny také veškeré požadavky evropské obchodní politiky. Chtěl bych zdůraznit, že zjednodušený celní postup je zrychlený celní postup. Umožňuje dovozcům, aby eh, měli k dispozici dovážené výrobky mnohem rychleji, než kdyby tyto výrobky musely projít ehm, řádnými celními režimy. Zjednodušení celní postup omezuje celní kontroly a formality, předtím nejsou, než je zboží propuštěno. A to znamená, že obchodníci mohou pracovat rychleji. Z tohoto důvodu tento zjednodušený celní postup představuje e, základní součást evropské politiky zjednodušování. Účetní dvůr se zabýval dvěma hlavními postupy zjednodušení. Za prvé se jedná o zjednodušení celního prohlášení a za druhé o místní celní řízení. Cílem auditu bylo zjistit, zda tyto postupy jsou efektivním způsobem kontrolovány, tak, aby bylo zajištěno, že tradiční vlastní zdroje jsou správným způsobem vybírány a také, aby bylo zajištěno, že obchodníci splní požadavky, které vyplývají z evropské obchodní politiky. Audit Evropského účetního dvora se zabýval řízením těchto postupů ze strany komise a také se zabýval implementací ze strany členských států, takže skombinoval oba tyto prvky. Konkrétněji, eh, dvůr se zabýval tím, zda komise má správný přístup a ke kontrole zjednodušenému zjednodušeného postupu na základě nejlepší praxe a také se zabýval tím, zda komise dohlíží na, na implementaci ze strany členských států, pokud jde o postupy a kontroly. Dvůr rovněž zjišťoval, zda eh, těch devět členských států, kde byl audit proveden a těchto devět členských států vybírá více než 60 tradičních vlastních zdrojů v roce 2008. Takže dvůr zjišťoval, zda tyto členské státy mají správný standardizovaný přístup ke kontrole zjednodušeného postupu a zda tato kontrola je efektivní. Pokud jde o komisi, dvůr eh, poznamenává, že komise a její přístup celkově odpovídal kontrolnímu modelu, který přijal Evropský účetní dvůr. Zároveň tento přístup odpovídá přijatým mezinárodním normám. Nicméně, některé aspekty regulatorního rámce si vyžadují zlepšení. Komise musí zajistit, aby regulatorní rámec, který vznikl v roce 2008, efektivně fungoval v celé Evropské unii. Aby toho bylo dosaženo, dvůr doporučuje, aby komise vypracovala na evropské úrovni profily rizik, které existují v oblasti tradičních vlastních zdrojů a v oblasti společné obchodní politiky. Tato rizika by měla být zahrnuta do společného rámce řízení rizika. Zároveň je třeba, aby komise zajistila, že pokyny týkající se auditu ex post jsou dostatečně detailní. Pokud je o členské státy, eh, dvůr došel k závěru, že eh, kontroly ze strany členských států ještě nejsou dostatečné. Nejsou zde žádné eh, rozumné záruky toho, že tradiční vlastní zdroje jsou správným způsobem vybírány a nejsou žádné záruky pro to, aby obchodníci dodržovali požadavky evropské obchodní politiky. Dvůr rovněž zjistil, že členské státy, kde audit probíhal, nepřijali standardizovaný přístup ke kontrolám a nevždy dodržují pokyny vypracované komisí. Tyto pokyny se snaží o to, aby eh, metodologie byla správná a tak, aby kontroly byly efektivní. Dvůr zjistil, že kontroly, které jsou prováděny před eh, schválením, které byly prováděny před schválením eh, těchto zjednodušených celních postupů, nebyly dostatečné. Kontroly prováděné během zpracování, tedy během pro, po, před propuštěním, měly rovněž některé nedostatky. Eh, dvůr shledal, že, existují, eh, že existuje přehnané zjednodušování, že dochází k udělování eh, výjimek obchodníkům, že nemusí podávat zprávy a tak dále. Audit rovněž dospěl k závěru, že audity ex post nejsou prováděny dostatečně často. Účetní dvůr se domnívá, že je nesmírně důležité, aby členské státy, všechny členské státy, měly počítačové zpracování zjednodušených celních postupů a také, aby rizika byla zpracovávána počítačově. Než ukončím svůj projev. Chtěl bych eh, poděkovat panu Stásovi za jeho doporučení a také za požadavky na komisi, které jsou obsaženy v jeho dokumentu. Potvrzuji, že Evropský účetní dvůr provede následné kroky po této zvláštní zprávě, tak, aby váš výbor mohl zhodnotit jakýkoliv pokrok, který byl učiněn. Na závěr bych chtěl říci, eh, že Eh, celní úřady v některých členských státech a velice eh, s velkým nadšením přijali naši zprávu a po ukázali, že práce Evropského účetního dvora je velice užitečná v této oblasti. Chtěl bych poděkovat komisi za její příspěvek a také eh, za spolupráci s Evropským účetním dvorem a doufám, že tato práce zlepší situaci týkající se zjednodušeného celního postupu. Mnohokrát děkuji. Nyní další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych ze strany celních úřadů chtěl nejdříve poděkovat Evropskému účetnímu dvoru k velice dobré zprávě, za velice dobrou zprávu. Nebudu zacházet do stejných detailů, eh, tak eh, do jaký, o jakých hovořili předchozí řečníci. Já bych chtěla říci, že regulatorní rámec existuje, to je třeba mít na paměti. A pokud jde o provádění, eh, jsou zde některé body, které by bylo možné zlepšit. Celkově lze říci, že z pohledy celních úřadů nemáme žádný problém se zprávou pana Stáse jeho doporučení odpovídající zprávě a odpovídající také, odpovídají také celkovému přístupu komise. Chtěl bych na tomto místě zdůraznit jenom jednu nebo dvě věci, pokud jde o časový harmonogram. Pan Staes už poukázal na to, že budeme muset monitorovat všechny členské státy, abychom věděli, co se děje. My jsme začali toto monitorování v Německu, dále budeme postupovat v monitorování eh, v Nizozemsku, abychom hodnotili tyto zjednodušené celní postupy. Ale já bych byl rád, abyste byli tolerantní, pokud je o časový harmonogram, protože musíme navštívit, eh, řekneme, všechny členské státy, to je hodně práce. Musíme mít určité priority. Nejde ale jenom o monitorovací návštěvy, protože bod 3 zprávy pana Stase hovoří o pokynech. Až provedeme monitorovací návštěvy, budeme muset vypracovat pokyny, takže zde potřebujeme určitý, určitou časovou toleranci. Potřebujeme dostatek času, nejenom pokud jde o ty návštěvy monitorovací, ale také pokud jde o vypracovávání pokynů. Takže eh, probíhají eh, bilaterální kontakty se, se členy eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu a s panem Stásem a můžeme se tedy dohodnout, jaký bude časový harmonogram. Ale já bych chtěl pokázat na to, že březen příštího roku je v podstatě jenom za několik měsíců. Děkuji. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Abych pokračoval z toho rozpočtového hlediska, jestli dovolíte. Několik informací o aktivitách, inspekcích, které provádí naše DG pro rozpočet. Rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval za tuto zprávu účetního dvora, protože ta poukazuje na podobné problémy, se kterými bojujeme i my u nás, to znamená, které jsme zjistili v rámci inspekcí v jednotlivých členských státech a komise dokonce už překročila ke konkrétním krokům. Soud, účetní dvůr, hovoří například o inspekci zjednodušených, zjednodušených postupů, celních postupů v roce 2008 a částečně i výsledky našich inspekcí v rámci z eh, této zvláštní zprávy. V roce 2009 až 2010 Evropská komise provedla ve všech členských státech konkrétní inspekce, strategie těchto celních postupů a kromě té obvyklé zprávy připravujeme i konkrétní zprávu zaměřenou na výsledky těchto prověrek. Budeme o tom hovořit v prosinci na výboru se zástupci členských států a zároveň poskytneme informace i Evropskému parlamentu. Pokud jde o kontrolu, to je rovněž nesmírně důležitá oblast v rámci antidumpingových cel, to je velice riskantní oblast, kontroly členských států v tomto ohledu hrají důležitou roli. A pro rok 2011 částečně i na základě těch to je zvláštní zprávě o zjednodušených postupech, kterou připravil účetní dvůr. Připravujeme speciální inspekce, i pokud jde o lokální uh, celní postupy na místní úrovni, pokud jde o toto zjednodušené celní řízení. A samozřejmě, že jsme připraveni poskytnout výsledky tohoto šetření i Evropskému parlamentu, jak už se o tom zmínil pan kol, můj pan kolega, tak um, ten, ten harmonogram nebo časový rámec, který máme k dispozici na základě této zprávy, je nedostatečný, tam budeme potřebovat více času. Další věc. Nějaké odhady ztrát ohledně určitých nesrovnalostí, které jsme zaznamenali v některých členských státech. Zde vám nemohu poskytnout nějakou odpověď, která by zajistila pozitivní následné sledování tohoto požadavku, protože komise nemá k dispozici možnosti pro poskytnutí takových odhadů. To, co získáme ze strany členských států, jsou většinou informace ohledně podvodů, nesrovnalostí, které, na které přišly členské státy, to znamená mm, všechny ty případy na 2000 eur, nad 10 000 eur, děkuji. Um, čili to je záležitost, o které hovořil i Olaf před chviličkou, ovšem my my máme informace o těch případech, které, na které přišly členské státy. My jakožto komise provádíme svou, své vlastní šetření v jednotlivých členských státech, ovšem rozsah potom těch, nebo ty vzorky těch různých transakcí, které jsme schopni ověřit v rámci našich prověrek, ty jsou opravdu velice omezené, když to srovnáme s celkovým počtem milionů transakcí v oblasti dovozu, čili to opravdu to není možné, abychom využili tyto výsledky pro nějaké spolehlivé odhady. V našem systému ty výsledky, nebo teda náš přístup k tomu, ty vzorky jednotlivých transakcí, které jsme ověřili, ty neslouží ke kvantitativnímu hodnocení, spíše ke kvalitativnímu hodnocení. To znamená, snažíme se zjistit za ty systémy a procedury členských států, které uplatňují, zdá fungují správně. Čili komise není schopná poskytnout takový typ odhadu. Rovněž nejsem schopen se zda ty, řekněme, nedostatky s ohledem na zjednodušené celní řízení, aby to vedlo k nějakému ne, neodůvodněné, neodůvodněným ztrátám. V podstatě mnoho veliká část dovozu není tímto způsobem kontrolována. To, co je pro nás důležité, proto je mít k dispozici kontrolní systém, který bude zahrnovat vhodný systém eh, řízení rizik. Především bychom se zaměřili na ty největší možné potenciální ztráty nebo nejrizikovější oblasti. Například výsledky účetního dvora v oblasti teda v rámci této zprávy finanční dopad je, zdá se, relativně omezen v tomto ohledu a spíše se dotýká nějakých formálních nedostatků, to znamená neexistující dokumenty nebo různé preferenční záležitosti. Proto si myslím, že ten, u tohoto typu výsledku jasně vidíme to, že účetní dvůr prostě, tak jak už o tom hovoří, ve své zprávě jsou zde nedostatky na straně